Podle mm, programu nyní nás čeká eh, eh, prohlášení mm, a hodnocení rakouského předsednictví rady a já, eh, my jsme neplánovali a nebudeme akceptovat ani modré karty do této rozpravy. Než dám slovo hm, panu kancléři Kurcovi, tak chci poděkovat rakouskému předsednictví za eh, velice hm, intenzivní spolupráci s Evropským parlamentem a chci i eh, poděkovat hm, Eh, mm, předsednictví, protože mi umožnilo i se zúčastnit různých aktivit, třeba jednání mezi EU a Afrikou a dalších eh, summitů eh, s panem předsedou Junckerem, s panem hm, prezidentem Tuskem. Jsme mohli se zúčastňovat a velice pozitivně jsme uzavřeli toto předsednictví akci zde poděkovat i zástupcům rakouské vlády, kteří se zúčastňovali zasedání tohoto parlamentu. A mm, děkuji zastoupení Vídně v Bruselu a tím to dávám slovo panu kancléři Kurcovi. sehr geehrter herr Pane předsedo parlamentu, pane mm, předsedo komise, dámy a pánové, předsedové frakci, především vážení eh, poslanci. Jsem rád, že jsem znovu eh, zde hostem v Evropském parlamentu, abychom eh, zhodnotili a prezentovali výsledky rakouského předsednictví. Máme za sebou intenzivních šest měsíců velice eh, nabitý pracovní program, především dobrou, dobrou spolupráci s Evropským parlamentem. Na úvod chci poděkovat za dobrou spolupráci, kterou eh, jsme měli mezi komisí, radou a Evropským parlament v posledních šesti měsících. Děkuji tedy za podporu našeho předsednictví. Během eh, našeho předsednictví jsme vždy eh, se opírali o obsáhlou spolupráci s Evropským parlamentem a eh, já chci paní Mugne se paní Karolině Čtál poděkovat, které nás během plenárních zasedání zastupovali jako předsednictví. Také chci poděkovat za 161 trialogů, které proběhly, kdy eh, bylo dosaženo 53 dohod. Eh, v radě, v parlamentu mm, bylo velké nasazení a především chci eh, mm, poděkovat za ochotu ke kompromisům. Eh, chci poděkovat Niky Maršik, naší velvyslankyni v Bruselu, Alexandrovi Šankovi, eh, našim týmům v Bruselu i ve Vídni. Každé předsednictví je jenom článkem řetězu a proto chci také poděkovat eh, Estonsku a Marsku. Mm, také chci popřát hodně úspěchů rumunskému předsednictví do příštích šesti měsíců. Dámy a pánové, eh, v červenci jsem tady byla. Říkal jsem, že ehm, společně eh, bychom neměli brát eh, Evropskou unii za samozřejmost, ale každý den pracovat na jejím zlepšování. Hm, tak i když často ve, věčných, ve věcných otázkách jsou diskuse obtížné, tak já jsem tehdy řekl, že myslím, že je stále toho více, co nás eh, roz, spojuje, než rozděluje. A obojí bych eh, formuloval dnes přesně stejně. My jako Evropská unie jsme vždy. Um, čelili té výzvě, že Evropská unie má velice komplexní strukturu, že rozhodování často trvá dlouho a že se to zdá často i nemožné, ale přesto je tady toho tolik, co nás spojuje a drží e, pohromadě, mm, co musíme společně řešit, že není alternativa této spolupráce a především vůli e, hledat kompromisy. Jsem rád, že jsme v minulých šesti měsících eh, se nám podařilo mm, nalézt řadu kompromisů a eh, Evropskou unii v mnoha věcných otázkách, jak si nasměrovat správným směrem. Na základě aktuálních příležitostí a také eh, mm, v souvislosti s Brexitem a s stávajícími s tím souvisejícími výzvami. Když jsme v červenci převzali předsednictví, tak eh, jsme chtěli udělat všechno pro to, abychom eh, udrželi jednotu 27. A já chci poděkovat eh, předsedovi komise a Michelovi Banie za ta jednání, která vedly, protože to se podařilo a my jsme vždy toto podporovali, aby byla i dnes jednota 27 členů. A Evropská unie se eh, eh, si nemá co vyčítat v těch eh, souvislosti s těmito jednáními s Británií. My jsme vyjednali vyváženou dohodu, také politické prohlášení k budoucím vztahům. I když um, hlasování dopadne negativně dnes odpoledne ve Velké Británii a příští týdny a měsíce možná budou obtížná, eh, tak já doufám, že se nám i nadále podaří zachovat jednotu Evropské 27, ale také společný postup mezi radou, komisí a parlamentem. Rakousko i po svém předsednictví jistě udělá všechno pro to, aby podpořilo tuto linii. Vedle Brexitu eh, máme také moto, která Evropa chrání a další eh, priority. Eh, bezpečnost, boj proti ilegální migraci, blaho a konkurenceschopnost, blahobyt a konkurenceschopnost a dále sousedství. Eh, když chceme zaručit bezpečnost v Evropě, tak musíme zajistit stabilitu i v našem sousedství. První oblasti. Eh, bezpečnost a migrační politika. Hmm, přes blokádu v otázce obrany se nám podařilo dosáhnout pokroku ve spolupráci s třetími zeměmi. Egyptem a také dalšími státy se nám podařilo zajistit že um, zach, zach, se nezachraňuje nejenom z evropských lodí, spojeno s tedy s lískem do Evropy, ale že dochází k záchrana také ze strany egyptianů, libijské pobřežní stráže. A po záchraně tedy se ti lidé vracejí do severní Afriky. To vede k tomu, že celkem dnes do Evropy přichází o 90 5 eh, méně lidí než v roce 2014. Eh, není nejdůležitější jenom eh, snižování počtu příchozích, ale také ti, co se vyrážejí na, na moře. Mm, ta cesta přes Středozemní moře, přes Itálii je de facto uzavřena. My jsme v posledních týdnech neměli téměř žádná ne příchozí. Podařilo se Eh, najít dohodu s ministrů vnitra k posílení mandátu Frontexu, že bude eh, více spolupracovat s třetími státy, ale sehraje i důležitou eh, tější roli celkově. A co se týče personálu a navýšení, tak stále stojíme za návrhy komise, které budeme dále podporovat. A chci vás vyzvat, prosím, mluvte se svými vládami, Některé je ještě třeba přesvědčit. Co se týče e, sporů o distribuci, to jsme se rozhodli dále neaskalovat, ale předložit jiný návrh. Závaznou solidaritu. A tady um, jsem, chci poděkovat komisi za pozitivní vyjádření k našemu návrhu. Co se týče konkurence schopnosti a blahobytu, Eh, udržitelné zajištění našeho, našich eh, životních podmínek, tak eh, se zaměřuje, jsme se zaměřili na posílení vnitřního trhu a já jsem rád, že většina návrhu v rámci digitálního vnitřního trhu se podařilo pozitivně uzavřít. Například kyberbezpečnost nebo nařízení o vysílání, nebo směrnici ale řízení internetových gigantů. Podařilo se tady e, v radě změnit názor, e, skutečně se dostat dál, skutečné tedy e, rozhodnutí ještě je třeba přesvědčit ty členské státy, které zůstávají skeptické. Udržitelnost je pro nás velmi důležitá, jako pro Rakousko, a Eh, to jsem rád, že se nám podařilo eh, zakázat některé chemikálie a také eh, omezit emise CO2 u nákladních automobilů a těžkých vozidel. To je velký úspěch komise i parlamentu společně, protože se podařilo tedy úspěšně uzavřít trialog. Ochrana pracovních míst před některými rakovinovodnými látkami. Eh, také eh, agentury pro eh, pracovní právo. To jsou další kroky, které chci zmínit. Skutečně silná Evropa, konkurenceschopná Evropská unie samozřejmě vyžaduje i moderní rozpočet. Přiznávám, co se týče MFF a jednání o něm, o mm, víceletém finančním rámci Evropské unie, tak já jsem byl na začátku skeptický, zda bude možné tady dosáhnout úspěchu. A také eh, na přání komi- předsedy komise jsem mm, se intenzivně věnoval. Ano, měl pravdu, bylo možné dosáhnout většího úspěchu, než jsem, si, než jsem původně očekával. Takže jsme na konci našeho předsednictví v prosinci eh, mohli eh, předat eh, dokončené tedy eh, návrhy a doufejme, že jednání o tomto rozpočtu může úspěšně pokračovat Dále politika sousedství, tak tady jako Rakušan eh, jsem eh, věčný za to, že nyní západní Balkán je více tedy v centru pozornosti Evropské unie. To je jistě pozitivní vývoj který probíhá v některých eh, zemích západního Balkánu, například spor o název Makedonie, otevření dvou kapitol se Srbskem, jednu s Montenegrem. To je důležitá eh, ta známka evropské perspektivy pro tento region. Já doufám, že Rumunsko eh, a um, také budoucí předsednictví um, zaměření tedy na západní Balkán zůstane. Pan no, předsedovi Tajanemu děkuji za spolupráci v rámci Afrického fóra ve Vídni. Společně s Africkou unii jsme se pokusili eh, posílit hospodářský vývoj Afriky a mm, bychom zlepšovali podmínky na místě, také co se týče investic, abychom ten kontinent nepřenechávali stále více a více Číňanům. Ehm, Mm, dostali jsme pozitivní eh, feedback od zúčastněných vlád a děkuji eh, těm, co toto fórum umožnili. Ehm, dále je pro mě důležité se věnovat tématu, které mm, nám leží na srdci jako Rakousku, ehm, to boj proti antisemitismu. V listopadu ve Vídni eh, proběhla první evropská Eh, konference na toto téma s židovskými obcemi. V eh, prosinci mm, byly eh, přijaty doporučení rady. Já chci některým tedy šéfům vlády v radě poděkovat za jejich podporu. Je mm, důležité, když mm, se v některých zemích židé necítí bezpečně, Eh, to musíme tedy nejenom vzít na vědomí, ale eh, rozhodně proti tomu bojovat. Ehm, na závěr, dámy a pánové, chci ještě jednou um, ehm, pánu předsedovi Junkrovi, mm, Evropskému parlamentu, panu předsedovi Tajánimu, ale také všem ostatním šéfům a vlád eh, poděkovat za dobrou konstruktivní spolupráci během našeho předsednictví. Mm, vždy jsme usilovali o to přispět k tomu, abychom posílili Evropskou unii, abychom našli kompromisy, dosáhli konkrétních výsledků. Jsem rád, že se nám to v tolika oblastech podařilo a za to vám mohu slíbit, že jako Rakousko budeme dále aktivně um, pracovat na posílení Evropské unie. Vím, že tady tedy již trošičku je ve vzduchu volební boj. Uh, tak chci ještě jednou těm, kteří eh, budou kandidovat znovu, tak popřát hodně úspěchu v rámci volebního boje. Bude, doufám, intenzivnější věcná diskuse o budoucnosti Evropské unie, protože to potřebuje. A také doufám, že tato debata bude vždy eh, vedena s respektem, to je v duchu jednotné Evropy především občanů v členských zemích Evropské unie. Děkuji vám za dobrou spolupráci během těchto šesti měsíců a hodně úspěchu eh, při Evropské unii. Thank you, Chancellor, for your Děkuji za eh, tento projev i za to, jak se angažujete v boji proti antisemitismu. To je velice důležité pro náš parlament, tedy svoboda vyznání a náboženského dialogu. Takže děkuji za tuto zprávu. A nyní pan předseda Evropské komise, pan Jean-Claude Juncker, máte slovo. Monsieur. Eh, Pane předsedo, Dobrý den. Vážené poslankyně, vážní poslanci, paní ministrně, pane kancléři a další členové rakouské vlády, pane velvyslanče. Velmi jste se podíleli na úspěších rakouského předsednictví. A nedávalo by smysl, abych opakoval, co říkal pan kancléř. Bilance rakouského předsednictví v Radě Evropské unie je pozoruhodná. Dobře si uvědomujeme, že bylo ukončeno 135 různých otázek, a to velmi úspěšně. 73 politických dohod s parlamentem a mám určitou zkušenost s bilancováním a mohu porovnávat, co odvedlo rakouské předsednictví a další předsednictví, která předcházela, kde byly stejně vysoké nároky. A chci říci, že bilance rakouského předsednictví je v řadě ohledů pozoruhodné. Chci zdůraznit i toto. Rakouská spolková vláda překonala některé těžké chvíle a pokročila v oblasti globálního kompaktu o migraci OSN. A vy víte, pane kancléři, že já jsem několikrát žádal aby předsednictví rady šlo správným směrem v této oblasti, spíše než vysílat negativní signály. Ale dobrá, aby ta pravda byla úplná, musím říci, že Rakousko není jedinou zemí, která měla negativní postoj k tomuto paktu. Já nechápu vlastně, co se stalo. Nevím, proč to tak proběhlo ale s výjimkou této drobné slabé stránky, jak já vlastně říkám, nemohu nic vytknout rakouskému předsednictví. Celá řada dojmu se byla vyjádřena, ale myslím, že toto předsednictví skutečně posloužilo evropskému duchu. A z tohoto hlediska bych mohl říci, že bych uvítal více předsednictví, která by byla stejně pozitivní a stejně v duchu kontinuity jako rakouské předsednictví. A nám se také líbilo, že v rámci komise jsme schopni se opírat o připravenost rakouských přátel zejména pokud je o naši jednotu týkající se Brexitu. Úkol nebyl jednoduchý. Na rozdíl od toho, co si můžeme myslet, tak tato diskuse neprobíhá pouze v Evropské radě, ale také v jednotlivých pracovních skupinách. A tam eh, komise Rakousko jasně ukázalo, jaké jsou naše priority. A z tohoto hlediska eh, Rakousku patří chvála a vděčnost. Jsem velmi spokojen když mohu konstatovat, že, jak řekl před chvilkou Sebastian, tedy rakouské předsednictví rady odsouhlasilo naše kroky v oblasti naší vnější politiky. Pokud jde o zabezpečení vnějších hranic, práce se držela tedy toho, co nastínil rakouský kancléř. Zde se hovořilo o deseti tisících osobách, které bychom mohli mít k dispozici v oblasti evropského ostraj hranic. Bylo řečeno, že to neodpovídá požadavkům, ale vidím, že předseda komise a rakouský kancléř jsou jediní, kteří i nadále obhajují to, co si přáli všichni. Rakouské předsednictví rady se snažilo na různých místech prosazovat tuto myšlenku a držet ji při životě. A vidíte, že jsem nastydlý. Je to pro vás dobrá zpráva, protože nebudu hovořit příliš dlouho, dokud mi bude tedy stačit hlas. Ale chci se ještě vrátit k pokrytectví rady. Všichni chtějí, abychom měli více v oblasti ostrých hranic, Děláme, co můžeme, hovořili jsme o tom i s kancléřem. A potom začnou eh, paralelně probíhat určité odkladné kroky. Držíme se toho, co požadujeme, anebo je třeba mlčet. Ale jsem vděčný rakouskému předsednictví i rakouské vládě, dostalo se těmto návrhům maximální podpory. A na začátku byly určité výhrady, které se eh, týkaly našich návrhů, pokud je o zaměstnanost. Vedl jsem s tebou, Sebastiane, trošku cynickou diskusi na kancelářství a varoval jsem, eh, aby došlo k pokroku v této věci. Na radě zaznali, zazněly velké výhrady a, a ohledy, ale děkuji za vaši autoritu. Jsme rádi, že budeme mít úřad pro zaměstnanost. A když jsem byl odborářem, ještě v minulosti, tak eh, jsme se soustředovali na ty osoby, které si snaží vydělat na živobytí, ale je třeba zaměstnance chránit a rakouské předsednictví nám v tomto pomohlo. Eh, MFF, eh, Finanzperspektiven co se týče finančních perspektivy, tak tam patří chvála rakouskému předsednictví. Kancléř poukázal o to, že se rakouskému předsednictví podařilo to, co se nepodařilo tedy v minulých obdobích, totiž uh, eh, končit ty vyjednávací balíčky, rada, parlament, um, nyní měli k dispozici základ k jednání, který nám umožňuje ve věcech finanční perspektivy dosáhnout pokroku, který potřebujeme, abychom um, mohli toto mm, říjnu uzavřít. To, k tomu tedy mám slova chvály pro rakouské předsednictví. Já vím, jak je obtížné tyto eh, balíčky, tyto mm, vlastně kroky uzavřít. A rakouské předsednictví s přehledem eh, vlastně spojili ty čís, části, které k sobě patří, aby ve věci té finanční perspektivy, abychom se posunuli dál. Také děkuji rakouskému předsednictví za jasná slova eh, v ve věci antisemitismu. Já jsem si nikdy nemyslel, že se to ještě stane v mém um, životě, že eh, se uh, židovští spolupčané budou bát přihlásit ke své víře. Ve věci antisemitismu byla řečena jasná slova a já jsem navštívil vídeňskou židovskou obec a mm, jasně řečeno, že v Evropě nesmí být místo pro antisemitismus. A e, rakouské předsednictví tedy nejenom varovalo, ale také skutkem dokázalo, že um, jsme schopni, e, že jsme připraveni tedy bránit se proti tomuto um, Eh, jevu. Také jsem vděčný za eh, iniciativu eh, kancléře Afriky. Proběhla tedy schůzka na vysoké úrovni mezi Afričany a Evropany. A to je důležité poselství směrem do Afriky, protože víme, a rakouské předsednictví to zopakovalo, co se týče tedy zajišťování budoucnosti Evropy, tak mm, a tento signál směrem k Africe ze strany rakouského předsednictví, to je tedy skutečně mm, něco, co považuji za velmi důležité. E, takže to bylo úspěšné předsednictví. E, já chci poděkovat panu kancléři, vládě, velvyslanci. Mnoho eh, úspěchů bylo dosaženo, o kterých jsem, které jsem ještě eh, nepovažoval za možné na začátku předsednictví, takže vám děkuji. A nyní přejdeme k zástupcům politických skupin. Prosím, respektujte čas, který máte, protože víte, že potom nás čeká slavnostní zasedání 20 let eura jako první pan Manfred Weber za EPP. Prezident Tajani, prezident Juncker, Pane předsedo Tajani, pane předsedo Junkre, pane velvyslanče, vážení kolegové, eh, chci vás přivítat na hodnocení rakouského předsednictví. Také my ve frakci EPP chceme poděkovat, protože ta bilance byla eh, je dobrá, bylo dosaženo více, než jsme očekávali v tomto posledním půl roce eh, pro budoucnost Evropy. Politicky eh, se mi, mi často připadá, že je škoda, že veřejné diskuse o Evropě se vždy vedou o krizových tématech, jenom o tom, co lidé vnímají jako problém. A málo kdy se nám podaří ty pozitivní témata, které řešíme, které posilují Evropu, tak tato témata jsou málo vnímána. Je škoda, že tomu tak je. My jako politici s tím musíme smířit, ale toto předsednictví to jasně ukazuje. Politická bilance mm, byla, mm, to již bylo řečeno, tematické oblasti bezpečnost, obrana, Ehm, technologie, tam jsou velké eh, šance, interoperabilita, výměna dat mezi bezpečnostními orgány, rakovina jedno z témat. Hm, dosáhli jsme pokrok eh, investičního screeningu v Evropě, to je důležité. Eh, byla uzavřena dohoda s Japonskem. Ro- u roamingu Eh, bankovních poplatků jsme dosáhli úspěchu a to lidé pocítili. Eh, dále eh, zákaz plastů a mm, další věci tam jsme dosáhli velkých úspěchů. A to je důležité, abychom mohli Evropu lépe prezentovat. Co se týče, obs- vedle tedy obsahuje, jsou důležité politické diskuse. Um, musíme hledat i hm, orientaci. To jsou důležitá témata. Neformální rada ve Štra- v Salzburku, ochrana vnější hranice, prioritizace vnější hranice, migrační diskusy. To je pro nás hlavní otázka, je to podmínka další diskuse v oblasti o migraci, eh, abychom hm, bylo jasné, že se nacházíme na evropském území. Digitální daň, um, Ehm, dále pokrok Rakouska v národní ehm, zdaněním těch internetových gigantů, tedy k tomu je donutit, to je, k tomu chci gratulovat. Tato priorita je dobrá pro Evropu. Dále diskuse o hodnotách, to mluvil pan Juncker, když ehm, mluvíme o násilí proti židovským spoluobčanům, tak to musí být priorita. Ve Vídeni eh, mm, při zkusce na téma o antisemitismu, to, co, o čem nás informovali židovské obce, to nás musí skutečně znepokojovat. A eh, tady musíme říci již nikdy. Tedy chci gratulovat mnoha věce. Chci říci, že Rakousko je silná země se silnou vládou, také občané to vnímají stejně jako já, že byli pišní na to, že jsou v čele Evropy a že Evropa se posunula dál. Bylo to dobré předsednictví, eh, zůstává nám konstruktivní práce, eh, silné vedení a vůle dospět ke koncenzu. Děkuji tedy Sebastianu Kurcovi a rakouskému předsednictví. A e, další řečník za SAD má slovo paní Rodriguez. Pane předsedo, pane kancléři, rakouské předsednictví začalo s významným heslem Evropa, která chrání. A skutečně potřebujeme Evropu, která chrání. Ale považujeme rakouské předsednictví za to, že vlastně představuje Evropu, která je egoistická, která se uzavírá do sebe. A my si myslíme, že potřebujeme Evropu se silným úkolem a s údělem, abychom byli schopni poskytnout solidaritu. Začalo to tragédii uprchlíků. Mohli jsme poskytnout rychlé záchranné operace a poskytnout azyl. Ale čelili jsme řadě dramatických scén ve Středomoří a my to litujeme. Evropa musí definovat plnohodnotnou migrační politiku, aby docházelo k řízené migraci, kterou potřebujeme. Místo toho dochází k zablokování postupu u klíčových částí této migrační legislativy. A potom to byla epizoda s globálním kompaktem pro migraci, do kterého se zapojila většina zemí světa a my jsme byli svědky v Marrakeši toho, že některé členské státy nepodpořily tento pakt a v čele byla, bylo Rakousko. Naší ambicí je solidarita a to také souvisí s našimi občany, protože podívejme se na Evropský sociální pilíř, největší iniciativu v této oblasti. Rakouské předsednictví mohlo splnit celý balíček směrnic a nařízení mnohem rychleji, které jsou nezbytné, pokud jde o realizaci sociálního pilíře. A nemůžeme pochopit, proč bylo dokonce možné, aby rakouské předsednictví odložilo jednání Rady ministrů. Máme naspěch, pane kancléři. Chceme realizovat tento pilíř, aby se proměnil v realitu. A potom vyjednávání okolo víceletého finančního rámce. Je třeba splnit nové výzvy v Evropě a je třeba také splnit vše, co souvisí s politikou soudržnosti. My jsme rozhodli, že závěrečná dohoda proběhne na podzim, ale to je příliš pozdě. Řada regionů tím bude trpět. Existují podmínky pro dosažení základní dohody ještě dříve. A my nechápeme, proč rakouské předsednictví nebylo schopno prosadit ambicioznější rámec a dokončit tato jednání. Další příležitost jsme měli u reformy eurozóny. Na to čekáme už celá léta. Řešení jsou na stole. A blížíme se k dohodě, která nám umožní dokončit bankovní unii a vytvořit rozpočet eurozóny, což mají všechny měnové regiony v Evrop- ve světě. Ale zase zde rakouské předsednictví váhalo a to je klíčová součást pro soudržnost v rámci eurozóny a překonání rozporů, které se vyskytují v této významné oblasti evropské integrace. A spravedlivé zdanění. Potřebujeme novou digitální daň a musíme být schopni to splnit mnohem rychleji. Musím vám říci, pane kancléři, že z našeho hlediska rakouské předsednictví propáslo klíčové příležitosti pro splnění cílu silnější Evropy, které potřebujeme u této přitosti, protože čelíme, ano, novým myšlenkovým proudům, které volají po egoismu, po izolaci. Jsou to extrémně pravicová hnutí a máme před těmito hnutími na vybrano. Buď se s nimi spojíme a budeme jim ustupovat, anebo představíme plnohodnotnou alternativu, která bude představovat ambiciozní a solidární Evropu. A to je pro nás cesta ku předu, pro nás sociální demokraty. A opravdu si myslíme, že musíme přejít na novou úroveň, kde se tako, takováto vedení v Evropě prosadí. To jsou naše závěry, pane předsedo. Děkuji za EKR. E Má slovo pan Zahradil. Děkuji, pane předsedo, pane kancléři. Obecně řečeno, rakouské předsednictví bylo dobře zorganizováno, bylo efektivní a to kvůli tomu, že samozřejmě Rakousko je dobře fungující země. A takže vy jste mm, se zabývali celou řadou témat, já vyberu jenom některá z nich. Začnu samozřejmě migrací a bezpečností a musím vám říci, že skutečně to bylo takové osvěžení vidět tady jiné názory mm, ze strany předsednictví a kancelářství než předtím. Jasně, v podstatě jste řekli věci, které politici nechtějí říkat často. To znamená, Evropa není připravena ani ochot, ochotna přijímat eh, mm, stej, pořád pokračující vlny migrace, protože to ohrožuje naši bezpečnost a vnitřní koherentnost společnosti. A máme zde řešení, které jste navrhoval, jako například zlepšení šenkenského kodexu nebo ten systém eh, entry-exit vstupu tedy na naše území, tak abychom zabránili eh, těm nelegálním vstupům. Ano, musím říci, že my jsme to vnímali, tedy my ve východní Evropě a ve střední Evropě velice pozitivně. A to ukázalo, jak důležité je nalézat konsensus mezi členskými státy a ne nějaká svévolná řešení jako je ten režim kvót, se kterým přišla Evropská komise, což bohužel znamenalo jeden z největších rozporů mezi Západem a Východem. A já doufám, že již toto bylo smeteno ze stolu. A také asi jedna z vašich priorit byla prosperita a konkurenceschopnost evropské ekonomiky, a to především díky digitalizaci, inovacím. A to jste nastolili správně má teď v podstatě eh, největší hráči na tomto trhu eh, nejsou z Evropské unie, takže s tím musíme udělat více. Musíme pomáhat startupům, malým středním podnikům, o, rušit obchodní bariéry. A zde vám chci poděkovat, eh, že jste rychle ratifikovali dohodu s Japonskem během vašeho předsednictví. Tato smlouva vytváří největší zónu volného obchodu, kterou máme. Já doufám, že podobné dohody jsou v přípravách teď ve fázi příprav, jako se Singapurem a Větnamem. A potom víceletý finanční rámec, <clears throat> vy jste nadále o něm vyjednávali, to je dobrá zpráva, protože i teď my končíme tedy naše funkční období, takže e, zde bychom neměli o tom rozhodovat, vlastně rozhodovat za ty, kteří budou zvoleni v příštím funkčním období. A já nebudu e, jako, hovořit o dalších tématech a uzavřel bych, že vaše předsednictví bylo pragmatické, neideologické, ne e, předsednictví, které by mělo velké krásné slogany, ale šlo mu o konkrétní výsledky, takže ve vašem úsilí převádl zdravý rozum, protože zdravý rozum to je, o co se snaží i moje politická skupina zde v parlamentu. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Telička za ALDE. Pane kancléři, já nevím, zdali ještě unesete další slova díku, takže já vás ušetřím tohoto, to byste možná nevydržel. Jenom řeknu, že to bylo efektivní předsednictví a Rakousko splnilo své záměry a plány, ale radši bych se chtěl podívat na těch šest měsíců ne jako na téma předsednictví, ale na téma Evropská unie, jak ta si vedla, bez ohledu na to, která země předsedá. Já, je třeba si to říci. Je to pořád Evropská unie 28, možná zítra 27 států, kde předsednictví hraje klíčovou roli, ale samozřejmě nemůže dělat zázraky. A jak jsem řekl, ta bilance je dobrá. Avšak, když vy hovoříte o těch trialozích, kolik jich bylo. Já s vámi souhlasím, to je signál efektivity předsednictví, ale podívejme se na legislativu, kterou jsme přijali. Je to skutečně ta správná legislativa, která bude plnit ty vaše tři priority, nebo ty priority, které jsme si stanovili do budoucna. Jeden takový, takový příklad, kde byla zpravodajkou Angelika Nibler, to je počítačová bezpečnost. Ten výsledek je docela dobrý, neříkám, že by byl špatný i přes určité rozpory, které existovaly zde s vaším vyslancem v tri- při trialogu, ale musím skonstatovat, že pořád to reflektuje, že členské státy nezměnily svůj způsob myšlení. Počítačová bezpečnost je mm, nahlížena jako téma, mm, kde mají jasné kompetence, ale my Ehm, vždycky ehm, budeme tak silní, tak jak je silný ten nejslabší článek v Evropské unii. Takže ehm, samozřejmě kvantita je důležitá, ale také jde o kvalitu. Jakou legislativu jsme přijali a jak jsou členské státy na ní připraveni a jak jsme schopni se dohodnout na kompromisech. Ano, digitální trh, konkurenceschopnost. Zde došlo k velkému pokroku, ale zároveň, kdybych já eh, byl tak chytrý, tak bych to udělal, ale to nejsem, takže bych eh, samozřejmě mm, eh, šel radši, kdybych měl v hlavě různé vynálezy, tak bych radši šel do Silicon Valley a ne zůstal v Evropské unii. Takže to něco napovídá o systému v EU. Takže ještě dvě, tři věci, kde jsme to mohli udělat lépe a určitě eh, historie eh, nám to ukáže. Vnitřní, vnitřní bezpečnost. Já s vámi souhlasím. Ano, to byl vyvážený přístup, ale připustme, že pořád je to zablokováno v radě. Celá řada návrhů je zablokována v radě a eh, my teď zatím nečelíme krizi, ale problému, ale až přijde krize, tak to bude velký problém. Rozpočet. Zde opět došlo k obrovskému pokroku, vy jste splnili všechno, co jste měli, ale otázka je, jak jste to splnili? Jak jste vyplnili všechna ta políčka? Pan Zahradil řekl, že je dobré, že to až udělá příští parlament. Já si nemyslím. Já, ale mm, potom... Mm, mm, takže budeme muset vysvětlovat, jak to je se soudržností, vysvětlovat to našim farmářům, zemědělcům a podnikům, jaký to na ně bude mít dopad rozpočet, s rozpočtem musíme pokračovat. Ten, a to je kritika na Rakousko. Ano, vím, že to nebylo realistické přijmout, ale já si myslím, že musíme si uvědomit, že před námi jsou nové výzvy a že není možné eh, ty výzvy eh, eh, plnit s rozpočtem, který máme. A potom nakonec musím říct, že jste si vedli dobře, ale my jako Evropská unie pořád ještě neděláme to, co od nás očekávají občané a především u něk- v některých oblastech se nám to nedaří. Děkuji. Ora la, la parola presidente del gruppo dei Verdi. Nyní za zelené paní Skakeler. Vielen Dank, es tut mir leid, Herr Kurz. Děkuji, je mi líto, pane Kurz, ale nemohu se úplně připojit ke eh, chvále mých předřečníků, co vlastně zůstalo po rakouském předsednictví. Mnoho eh, návrhů eh, se nedostalo dál, zůstalo zablokováno, ale co skutečně tedy zůstane z těch posledních šesti měsíců je jednak je to, to uctívání ruského prezidenta Putina a pak takové politické vrtochy, které předvedla uh, eh, rakouské předsednictví v souvislosti s migračním paktem. Uh, rakouská vláda měsíce o tomto globálním paktu s, eh, s úsilím tolika zemí světa, které se věnovaly tomuto tématu. Takže rakouská vláda odvedla tedy hodně práce a po vší této odvedené práci se z toho stal problém. Místo hledání um, řešení jste polemizovali a spolarizovali. Uh, to postavili, zastávali jste národní pozici podobně jako Orbán a tam jste nás poškotili všechny, celou Evropskou unii. A to nestačí. Také jste nám ukázali všem, že vaše vláda mm, e, vlastně kašle na naši společnou evropskou legislativu. Jinak se dá stěží vysvětlit, že bylo rozhodnuto za rakouského předsednictví, že budou diskriminováni občané v sociální eh, politice a budou se škrtat rodinné přídavky. Eh, mm, ostatní vlády čekají minimálně na konec vašeho předsednictví. A, mm, no, dobře, na druhé straně eh, tam toho zase není tolik. Ani eh, v oblasti boje proti daňovému dumpingu a daňovým únikům, eh, hranice CO2, tam se spíše pomáhal německé, pomáhali německému automobilovému průmyslu. Eh, společný asilový systém, tak tam se také nic nestalo. Ani u Frontextu ta navýšení nenastalo, i když to byla, přestože to byla tady priorita naše předsednictví. Boji proti plastům, tam jsme se dostali dál a tady chci ehm, tady za vynikající práci vašich úředníků tady poděkovat a pochválit je. Jedno z největších úspěchů předsednictví bylo byla klimatická konference v Katovicích, kdy jste se z, vlastně získali cenu ehm, největší um, síly fosily eh, eh, Mnoho mm, lidí se tedy angažuje, eh, zajímá se o politiku, vychází do ulic, bojuje proti rasismu, proti porušování sociálních práv. A doufejme, že se to projeví i v evropských volbách. Evropa potřebuje otevřené, konstruktivní Rakousko a občanskou společnost, jako máte vy. Silný hraz pro spoluži- soužití, spolupráci a proti rozdělování. Za GUE má slovo pan Papadimoulis. Děkuji. Pane kancléři, omlouvám se, ale asi vás zklamu. Nesouhlasím s tou atmosférou gratulací v sále. Myslím, že je to ostuda pro Evropskou unii že předsednická země Rakousko nepodepsalo migrační pakt OSN v Marrakeši, který byl podepsán 150 zeměmi a byl velmi umírněný. A vy jste se podíleli na sestavení tohoto paktu. A já bych uvítal odpověď. Proč, proč jste zostudili Evropskou unii tím, že jste nepodepsali tento pak. A nejde jenom o mě, nejde jenom o evropskou levici. Slyšeli jste to mnohem lépe z úst předsedy Junkra, který to řekl mírněji, protože je součástí vaší politické skupiny. Také jste nic neudělali pro evropský sociální pilíř. Neudělali jste nic pro reformu dublinského balíčku a na tom se Evropský parlament a komise shodli už před dlouhou dobou. Vy to stále blokujete. A co se týče EDIS, tak také e, jste nic neudělali, pokud je o pojištění vkladu. Prostě se to tlačí ku předu a nic se neděje. Bankovní unie je nedokonalá, neúplná. A to se týká i zdanění největších společností internetu u víceletého finančního rámce jste měli za úkol zblížit stanoviska stran, abychom dospěli k dohodě před evropskými volbami. Protože nerozhodnout v této oblasti znamená, že evropská ekonomika na tom bude hůře. Obávám se tedy, že to, že spolupracujete s extrémní pravicí, to vlast, a která vznikla z rozhodnutí eh, osob, které jsou nostalgické vůči nacismu, to vám brání a to je znepokojivý precedens. Je možné to také zmínit jinde v Evropě, ale chci říct něco pozitivního. Myslím, že je pozitivní, že vy i rada jednomyslně a komise jednomyslně také a všechny strany v Evropském parlamentu eh, jsou eh, pro dohodu, eh, která se týká Řecka a Severní Makedonie. Je to nedávná dobrá zpráva a těch dobrých zpráv není příliš mnoho. Chci vás ubezpečit, že v následujících dnech Ciprasová řecká vláda je rozhodnuta prosadit v parlamentu v Atenách tuto dohodu přes eh, demagogy a reakce Pasoko a Nové demokracie, které se staví proti skupinám EPP a SAD v Evropském parlamentu nesouhlasí s touto dohodou o Makedonii. Europa de la libertad. Za e FDD má slovo pan Neuten. Pane předsedo, předsedo Juncker, vážený pane kancléři, ehm, tři věci chci zmínit jako pozitivní. Jednak země se točí dál, za druhé ehm, Mm, nenastala válka. A za třetí, byrokratizuje, se, se mm, ne, ale byrokratizuje. Takzvaní pravicové populisté se poprvé podílejí na vládě, když eh, zastávala předsednictví EU. To ukazuje, že e, v EU se něco mění a to drasticky. EU, dnešní EU eh, je jiná, než byla před rakouským předsednictvím. Ale je tady další novum. Jednak ehm, mm, Tedy poprvé se předsednictví necítilo povinné se stát eh, v čele centralistů. Eh, spolupracovali jste, ale centralizaci jste nepokračovali. Žádný příklad to neukazuje lépe než ehm, migrační pakt. My z AFD jsme již dříve dávali toto téma na pořad jednání chci tvrdit, že nikdy, mm, mm, nikdy to, nikdy to ne, dominovalo v diskusi v Evropě tak, pokud by Rakousko eh, nevyslovilo takto jasně proti migračnímu paktu. Eh, veřejná diskuse o katastrofálním migračním paktu se tímto byla eh, umožněna. Za to děkuji, pane kancléři. Rakouské předsednictví E, znamenalo obrat v historii EU. A tak toho lze vnímat. Nejsem jediný, kdo e, vlastně e, vnímá tu, to sílu předsednictví na vliv na evropskou debatu. Vlastně trošku kverulanství mm, dělá profil předsednictví. Rakouské předsednictví stanovilo své vlastní akcenty určitý odpor proti převládajícími směřování EU nedělá z nikoho antievropana. Naopak, neříkat všemu ano není eh, jenom právo, ale také povinnost členských zemí. Musíme eh, tu mezistátní část EU eh, e posílit. Máme checks and balances, které fungují a říci ne EU pod vedením této komise a tohoto parlamentu se vním, je vnímáno jako superstát a toto ne, věřím, budeme slyšet častěji a to udělá Evropě dobře. Děkuji za pozornost. Děkuji za skupinu ENF. Má slovo pan Vilimský. Děkuji vám, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, jakožto Rakušan bych nejprve chtěl srdečně přivítat našeho kancléře Sebastiana Kurce a chtěl bych na vás obrátit prozbu i na ostatní ministry rakouské vlády jménem naší delegace. Chtěl bych vám vyjádřit díky a respekt za tu cestu, jakou se pustilo rakouské předsednictví. To bylo nejvyšší měrou profesionální, příkladné a efektivní. A e, dnes je potřeba se e, také ohlednout nad e, za rakouské předsednictvím. Dámy a pánové, je potřeba říci, že ve frakci sociálních demokratů sedí i rumunští sociální demokraté. A když se podíváte na Rumunsko, jak postupují špičky rakous, rumunského státu, Eh, a jak jsou skorumpované, tak si myslím, že Rumunsko není úplně předurčeno k tomu, aby následovalo vašeho příkladu a myslím si, že bude hodnoceno spíše negativně. A chtěl bych také eh, říci, eh, že právě strana svobodných v Rakousku se, eh, se podařilo realizovat největší eh, restituci, která v Rakousku kdy proběhla eh, a ten rakouský model restituce je nyní považován za nejlepší. A já si myslím, že bychom měli tuto tematiku nadále diskutovat a neměla by být Rakousku vyčítána. Eh, ještě bych chtěl zareagovat na to, co řekl pan předseda Evropské komise, který se domnívá, eh, který říkal, že nechápe, proč Rakousko nepřistoupilo k migračnímu paktu OSN. A to vysvětlení je velice jednoduché. A to proto, že v Rakousku je demokratická většina ve vládě a v parlamentu, eh, která i nadále chce rozhodovat o naší migrační politice a ne se přidávat k nějaké deklaraci, která je údajně nezávazná ale kterou bychom se přesto k něčemu zavazovali. A Rakousko by potom přišlo o rozhodovací suverenitu v této velice důležité otázce. A to z našeho pohledu by byla špatná cesta. Chtěl bych ještě zdůraznit, že během rakouského předsednictví e, mělo velký význam i téma subsidiarity. Byla velká konference v Bregencu, která nastavila velice správnou cestu do budoucnosti Evropské eh, unii. A sice, že se má vrátit do národních kompetencí to, o čem je lepší rozhodovat národní kompetenci, než aby se o tom rozhodovalo nadnárodně. Rakouské předsednictví bylo vynikající a kež by takováto předsednictví pokračovala a kež byste jim byli příkladem. Děkuji moc krát rakouské spolkové vládě. No, Děkuji. Slovo má pan Ujazdovský za nezařazené. Eh, pani převodník. Pane předsedo, vážení kolegové, rád bych poděkoval panu kancléři Kurcovi za proevropskou a zároveň pragmatickou politiku při předsedání v radě. Je to velice praktický příklad k evropským věcem a ukazuje to, že je to užitečnější než eh, nějaká jenom strategie. Tady byl velice dobrý program předsednictví ochrana bezpečnosti, praktické úspěchy v oblasti ekologie, ochrana trhu před eh, internetovými giganty. A pak jsou další věci, které tady dnes byly už předloženy v projevu. Rozdíl návrhu, názoru se šéfem Evropské komise se projevila v rozpravě, která se týkala imigrační politiky. Ale to rovněž svědčí o tom, že větší smysl má rakouská linie, protože politika solidarity vůči imigrantům musí být zároveň realistická a odpovědná. Evropská komise se dopustila velké chyby tím, že vnucovala program kvót pro imigranty. A vlastně to vedlo k tomu, že výrazně klesla důvěra v evropské instituce a že narostl populismus. Proto musíme být opatrní, musíme vést solidární politiku, která ale musí být především realistická. A myslím si, že stojí za to, dále uvažovat o zkušenostech plynoucích se rakouského předsednictví v tomto ohledu. Také podepisuji všechno, co bylo řečeno o boji proti antisemitismu, o čemž hovořil pan kancléř Kurz. To bude jistě dobrý základ pro to, abychom vyřešili eh, tyto citlivé záležitosti svobody náboženství. Týká se to také té skupiny, která v celém eh, světě je vůbec tou nejpronásledovanější a tou jsou křesťané. Děkuji. Nyní má slovo předseda komise Jean-Claude Juncker. Pane předsedo, Já nemám dojem, že by bylo vhodné, kdybych k tomu, co bylo řečeno, ještě něco dodával protože eh, si nemyslím, že bych mohl nějak přispět k obsahové podstatě této debaty. Děkuji rakouskému předsednictví a pokud jde o migrační pakt, tak eh, mohu mluvit eh, jak svým vlastním jménem, tak jménem komise a mnohých v tomto parlamentu. A někteří si myslí, že to nepatří k demokratické debatě, nicméně eh, je to fundamentální. Celkově eh, musím ocenit pragmatismus rakouského předsednictví Eh, výsledky rakouského předsednictví jsou takové, že v novodobé historii eh, Evropské rady bylo velmi úspěšné. Za to patří dík jak spolkovému kancléři, tak jeho vládě. A nyní pana kancléř Kurz. Eh, sehr geehrter Herr Vážený pane předsedo Tajany, vážené dámy a pánové, mně toho nezbývá mnoho co říci. Chtěl bych vám moc poděkovat za spolupráci a chtěl bych poděkovat také za pozitivní projevy, které jsme dnes vyslechli. Motem Evropské unie je to známé jednotní v rozmanitosti a nikoli rozdělení v jednotnosti. Takže si myslím, že je naprosto legitimní, že na některé otázky máme rozdílné názory a že frakce k ním zastávají rozdílné pozice. Právě to tvoří Evropskou unii a to tvoří demokracii, demokratické členské státy. Myslím si ale, že je přesto důležité, abychom navzdory rozdílnostem eh, jednali společně v oblastech, kde potřebujeme dosáhnout výsledků. Evropská unie má 28 členských států a tři instituce. Ta situace je často velice komplexní a já mám radost, že přesto se v tolika oblastech eh, podařilo něčeho dosáhnout. Například 35 trialogů na téma víceletý finanční rámec a potom další, kde jsme dosáhli jednotnosti při nejmenším mezi členskými státy. Já tedy děkuji za spolupráci a přeji hodně zdaru Rumunsku estonskému předsednictví a ještě jednou děkuji za vaši pohostinnost zde v Evropském parlamentu. Grazie. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaši angažovanost. Nyní přerušuji jednání na několik minut a poté bude následovat slavnostní zasedání k 20. výročí měny euro.